A v první řadě jménem rady prosím o vyjádření pana Nikola se šmita. Pane předsedo, dámy a pánové, v pátek 26. června eh, vzešel z černého dne byl to černý den, kdy došlo k několika teroristickým atentátům. Tři, dny, eh, pardon, tři země, eh, Francie, Kuwait a Tunisko, byly postiženy těmito atentáty a tyto atentáty ještě jednou připomněly eh, strašlivý charakter terorismu a také těch, kteří eh, něco takového eh, objednávají a potom realizují. Naše odpověď musí být eh, spravedlivá a solidární. Evropská rada jasně oznámila, že je potřeba posílit naši akci, která je vedena proti těmto teroristickým hrozbám. Tento boj proti terorismu představuje pro naše otevřené a demokratické společnosti jednu z nejdůležitějších výzev a také je to jedna z našich hlavních priorit. Naše předsednictví eh, to jistě za jednu ze svých důležitých priorit považuje. Budeme pokračovat v práci našich předchůdců, budeme zohledňovat jak interní, tak eh, externí aspekty bezpečnosti. Lucemburské předsednictví bude usilovat o to, aby Evropská unie přijala koherentní přístup v boji proti terorismu který by zahrnoval jednak vnitřní i vnější aspekty bezpečnosti. E, solidní a plodná spolupráce mezi členskými státy, komisí, ESVČ e, e a také koordinátorem Evropské unie. Máme nástroje, jako je Europol, Eurojust, Eurojust, SEPOL, a Frontex a těmto nástrojům eh, ty musíme nastavit tak a dát jim dostatečné zdroje tak, eh, aby eh, bylo vše úspěšné. V letnu došlo k atentátům a 12. února potom hlavy státu a vlád přijali deklaraci založenou na třech pilířích. Zajistit bezpečnost občanů, předcházet radikalizaci a hájit naše hodnoty a spolupracovat s mezinárodními partnery. Koordinátor Evropské unie pro boj proti terorismu předložil Radě a Evropské radě kompletní zprávu o provádění těchto opatření. 28. dubna Evropská komise přijala Evropský program v oblasti bezpečnosti. O něm jsme včera diskutovali. Boj proti terorismu je zde označován za jednu z velkých priorit. Eh, mezinárodní aspekt terorismu byl eh, zdůrazněn a naše eh, tedy akce musí být také mezinárodní. Rada zahraničních věcí 9. února přijala závěry, pokud jde o boj proti terorismu kde se usiluje o posílení spolupráce se severoafrickými zeměmi, zeměmi Blízkého východu, e, zeměmi e, zálivu e, a také balkánskými zeměmi posílit eh, kapacity pro boj proti terorismu. Eh, to jsou záměry, které byly schváleny. Došlo již k setkání v Libanonu a v Turecku na toto téma. Koordinátor Evropské unie pro boj proti terorismu odcestoval do Tuniska v rámci mise eh, na toto téma a vysoká představitelka poté tuniskému eh, premiérovi nabídla celou řadu podpůrných opatření. Pracovní, eh, je, pracovní útvar eh, pro určité strategické věci byl také zřízen. Je to zaměřeno na komunikaci a zvyšování povědomí, pokud jde o arabský svět. Musíme tady aktivně spolupracovat s OSN, s Radou Evropy a s dalšími mezinárodními organizacemi a musíme také bilaterálně spolupracovat s hlavními partnery, jako jsou například Spojené státy. 16. ledna, eh, června ministři eh, vnitra eh, uvedli, že byly dosaženy pokroky, že došlo k určitým změnám a že vlastně dochází ovšem k radikalizaci navzdory všemu. Jak je možné, že eh, mladí v našich zemích eh, který prošli našimi školami, jsou nakonec přitahováni těmito teroristickými hnutími, eh, které káží násilí. Tady je potřeba hloubkově pracovat na několika úrovních vzdělání, hodnoty a Tady máme Evropskou síť pro zvyšování povědomí proti, eh, tedy ohledně radikalizace eh, a další věci by měly být eh, zahájeny, měly by být přijaty další opatření, jako posílit aplikaci šengenského rámce a osoby a dokumenty by měly být systematičtěji kontrolovány na základě databází, na základě přístupu založeném na riziku, který byl vlastně dopracován 15. června a bude nyní realizován prosazován. Tady eh, také ty postupy v rámci Schengenu na hranicích byly aktualizovány. A také označování obsahu na internetu. Tady k tomu 1. července eh, byla zřízena eh, pravidla a také je třeba spojit eh, zdroje a zintenzivnit spolupráci s příslušnými sektory. Cílem je snížit dopad teroristické propagandy a extremistické násilné propagandy na internetu a to samozřejmě s ohledem nebo při dodržování Státní základních práv rada by měla být co nejrychleji schopna přijmout rozhodnutí o tom, že ve jménu Evropské unie bude eh, přijat dodatečný protokol k úmluvě OSN o prevenci terorismu, eh, kde by se vlastně eh, řešil také, také řešila otázka zahraničních bojovníků. Tady je třeba spolupracovat s těmi zeměmi, kde teroristická hrozba je nejvíce přítomna. Musíme pomoci těmto zemím, aby bojovali proti sociálním důvodům terorismu, jako je například nezaměstnanost mládeže, protože ta vede k frustraci těchto mladých lidí a tím pádem znamená určité e, příznivé podhoubí pro nábor nových teroristů. Tunisko je bohužel jedním e, z takových příkladů. Lucemburské předsednictví předsednictví bude aktivně o tyto věci usilovat. Navrhujeme eh, brzy předložit iniciativu o spolupráci se zeměmi Magrebu o zaměstnanosti mládeže, o odborném vzdělávání mládeže, protože se donívám, že je potřeba tento problém řešit přímo kořené. Tento problém mladých lidí, eh, kteří se cítí být v pokušení eh, teroristických aktivit a hnutí. Chtěl bych se v budoucnosti vrátit k otázce radikalizace. Protože tento fenomén se velmi rychle šíří a to tak rychle, že je to znepokojivé. Někteří mladí lidé eh, se radikalizují velmi rychle, někdy eh, to třeba netrvá ani dva měsíce. 19. Eh, a 20. října bude uspořádána konference o tom, co dochází ve vězeních, o té radikalizaci ve vězeních kde eh, právě může být takové podhoubí těchto mladých teroristů, eh, kteří jsou ochotni eh, k teroristickým činům. A pak je tady ještě další problém, který je třeba řešit. Paní komisařka Jourová tady nastavila nově finanční prostředky tak, aby boj proti terorismu eh, byl eh, zapojen do programu, eh, který byl zahájen tento rok. Tady musíme řešit také to, jak teroristé využívají internet a sociální sítě k šíření své propagandy plné nenávisti a pro nábor mladých lidí. Musíme šířit poselství, která půjdou proti terorismu a proti jejich dobře organizované eh, kampani. Pokud jde o eh, palné zbraně a také pašování se zbraněmi, tak tam tomu musíme bránit, musíme přijmout příslušná opatření a důležitá je také výměna informací. Eh, zítra proběhne neformální schůzka ministrů vnitra a spravedlnosti v Lucembursku, kde se bude řešit právě výměna informací mezi informačními službami a policejními složkami. Tak, jak jsem říkal včera, provádění bezpečnostní e, vnitřní strategie 2015 e, až 2020 pro Evropskou unii představuje pro lucemburské předsednictví prioritu a může se stát velmi aktivním a užitečným nástrojem v boji proti terorismu. Musíme jednat odhodlaně a musíme e, se zaměřit zejména na hloubkové důvody eh, tohoto neblahého jevu. Musíme tady eh, eh, jít proti tomu, oč usilují, tedy snaží se oslabit naši demokracii a naše hodnoty. A my musíme dbát na dodržování lidských práv. To je to, čeho se musíme držet jako takové červené nitě. Merci beaucoup. Děkuji vám. A nyní za Evropskou komisi pan komisař Dimitris Avramopoulos. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. A vážení poslanci tohoto parlamentu, strašné útoky, ke kterým došlo v pátek 26. června ve Francii, v Tunisku, v Kuwaitu a také v Somálsku, prokazují ještě a opět, jak je brutální a nelidský terorismus. V první řadě bych za Evropskou komisi chtěl vyjádřit soustrast rodinám obětí a chtěl bych vyjádřit naši morální podporu a naše soucítění s postiženými zeměmi v Evropě i mimo Evropu. Chtěl bych odsoudit tento teroristický čin co nejráznějším způsobem. Je třeba se této hrozby kolektivně věnovat. Potřebujeme zajistit bezpečnost pro naše občany a zároveň dodržovat naše hodnoty. Samozřejmě, že tu čelíme neustále se rozvíjejícím hrozbám a počty obětí z těchto posledních útoků nám tuto realitu připomínají. Vyšetřování stále ještě probíhá příslušnými národními orgány. Dostupná informace, jak se zdá, prokazuje, že ty hrůzné činy, ke kterým došlo eh, v různých místech, v různých zemích, eh, všechny vycházejí z té odsouzení hodné ideologie netolerance. Jejich záměrem je rozšiřovat, rozsévat teror. A také je třeba podotknout, že teroristé se zaměřují na ty takzvané soft cíle, tedy na náboženské eh, kostely či eh, zbožná místa a turistická střediska. Kolegové, chtěl bych abyste věděli, že my úzce spolupracujeme s členskými státy a přeji si, abychom opravdu mohli něco ovlivnit a změnit v boji proti terorismu a radikalizaci. Úzce spolupracujeme s členskými státy, abychom navýšili naši schopnost bojovat proti terorismu. V Dubnu komise předložila Evropskou agendu pro oblast bezpečnosti. Tato agenda, agenda umístuje otázku terorismu vysoko mezi našimi prioritami. Celý tento koncept bezpečnosti zahrnuje právní stát a stejně tak základní práva. Ta agenda stanovuje celou řadu aktivit, kterými si přejeme bojovat proti hrozbě terorismu již jsme začali pracovat na její řádné implementaci. A rád bych se nyní soustředil na tu probíhající práci, která je v této věci vysoce politicky významná. V první řadě zabraňování radikalizace, to je naprosto zásadní. Radikalizace a šíření informací, takové podobné středisko, co se týče šíření informací, bude e, zavedeno v září tohoto roku. Myslím si, že celá ta oblast prevence v boji proti terorismu na úrovni Evropské unie je naprosto zásadní. Za druhé, od 1. července e, máme také internetovou speciální jednotku v rámci Europolu a tato by měla být plně operativní v nadcházejících 12 měsících. Záměrem této speciální jednotky je identifikovat teroristické materiály na internetu a zajistit jejich bezpečné odstranění. Za třetí, do konce roku komise formálně zavede Evropské fórum také pro internetový průmysl. Tam se bude hovořit o tom, jak omezit přístupnost k teroristickému materiálu online a jak zabraňovat teroristické propagandě na internetu a sociálních médiích. První workshop v rámci tohoto nového fóra proběhne 24. července a zúčastní se ho odborníci z průmyslu a také z policejních orgánů. Za čtvrté, ochrana externích hranic je naprosto zásadní. Abychom podpořili členské státy, které se snaží posilovat své hranice, komise proto ve spolupráci s členskými státy dokončila takový první seznam společných rizikových ukazatelů. Europol a Frontex pomáhají členským státům, co se týče jejich implementace. A právě jsme revidovali takový manuál pro naše pohraničníky v rámci eh, strategie pro evropské eh, celnice a snižování rizika si přejeme také rozšiřovat spolupráci, výměnu zkušeností mezi celnicemi, soudními orgány, orgány a policisty, kteří zaznamenávají podezřelé zboží. A další bod. My pracujeme na posílení spolupráce také mezi finančními spravodajskými jednotkami. A chtěl bych také zdůraznit, že nedávna schválená směrnice týkající se praní špinavých peněz se také zabývá otázkou terorismu. Za šesté, posilování evropské agendy ve věci bezpečnosti. K tomu potřebujeme lépe informovat naše občany a vybudovat kritickou infrastrukturu proti teroristickými útokům. Tady potřebujeme nejrůznější manuály, pokyny, šíření tohoto materiálu, abychom navýšili povědomí. Také posilujeme evropský program pro ochranu zásadní infrastruktury. Tady bychom prostřednictvím tohoto měli zajistit větší míru připravenosti a lepší reakci. Za sedmé civilní letectví je stále oblíbeným cílem teroristů a proto komise nadále pracuje na navyšování letecké bezpečnosti. Již byl zahájen společný proces s členskými státy, prostřednictvím kterého hodnotíme rizika z konfliktních oblastí a podporujeme také vydávání doporučení pro letecké společnosti a pro veřejnost. Za osmé, Tady bych nyní rád zmínil evropské PNR, což je důležitý prvek naší bezpečnostní agendy. Rád bych vyjádřil poděkování Evropskému parlamentu vám za vaše úsilí, že jste pomohli doplnit, dokončit evropskou legislativu ve věci PNR a jsem přesvědčen, že pokud budeme všichni spolupracovat takto konstruktivně, jakožto spoluzákonodárci, že se dohodneme na vysoce kvalitním textu, zajistíme vysokou míru ochrany údajů a zároveň tento text bude efektivní. Za deváté, ty nedávné útoky prokazují potřebu lepší mezinárodní koordinace a spolupráce. Útoky. Ten útok v Tunisku, kromě toho, že byl naprosto brutální, protože se zaměřil na turistické středisko, což je tedy důležitý ekonomický sektor této země. Postihuje to tu nízkou hospitalitu narušuje to zisky této země a my jsme tuniskými dlouhodobými partnery a je třeba, abychom jim vyjádřili i nadále naši solidaritu. My si přejeme také přispět k navýšení naší bezpečnosti. Co se týče útoku v Tuniska já jsem hovořil s našimi protějšky o tom, jak může Evropská unie je podpořit a nabídnout jim pomoc. Musíme společně zabývat tématy jako ty hlavní směry útočníků a navyšování bezpečnostních kapacit. Dámy a pánové, za posledních šest měsíců jsme na tomto všem hodně pracovali a učinili jsme významné pokroky v celé řadě oblastí. Nicméně ty nedávné útoky nám připomínají, že je stále ještě mnoho co udělat. Je to nutné zejména kvůli obětem, kvůli našim partnerům, kvůli našim občanům. Takže pokračujme s předurčením s velkým úsilím a závazkem proto, abychom vymítili terorismus a radikalizaci. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane komisaři. A nyní eh, jsou na řadě projevy zástupců jednotlivých politických skupin. V první řadě za EPP paní poslankyně Monika Holmajer na dvě minuty, prosím. Srdečně vítám zástupce předsedy předsednictví a eh, pana komisaře, vážení kolegové, kolegyně. To, co se odehrálo před nedávnem, teroristické útoky, nám ukázaly, že eh, naše eh, svobodné společnosti jsou zranitelné. Také nám ukázali, že v naší bezprostředním sousedství na Blízkém východě, směru afrického kontinentu, ještě nikdy nebylo tolik nemíru, ještě nikdy nedocházelo tak hrozným, hrozným eh, činům jako v tomto období. A proto je nezbytně nutné, abychom na jedné straně partnerům, kteří jsou ochotní s námi spolupracovat, eh, přitom napomohli, eh, aby eh, mohli bojovat proti teroristům přímo v místě, abychom podnikli tento pokus. A proto velmi vítám to, co tady říkal pan komisař a jsem ráda, že předsednictví rady trvá na těchto pozicích, že téma bezpečnost bereme vážně a důsledně a důsledně to znamená, že také musíme učinit opatření, o eh, kterých bych si, bychom si možná přáli, abychom je nemuseli dělat, ale jsou to opatření, která prostě v dnešní době jsou naprosto nezbytná, abychom zabezpečili ochranu občanům a občankám. Přitom důležitou součástí eh, nového nástroje je systém PNR, eh, který mm, by měl být používán mm, mm, účinně tak, aby přes hranice jednotlivých zemí plošně a možná i v kombinaci s třetími státy tento systém mohl fungovat. K tomu potřebujeme rovněž lepší mm, mm, zajištění našich vnějších hranic, ale eh, musíme mít eh, zároveň jasno v tom, že je obtížné Eh, odhalovat eh, takové spící eh, jednotky, o kterých jsme si mysleli, že před třemi čtyřmi lety byly nebezpečné, pak jsme ale přestali je sledovat, protože jsme si mysleli, že už nebezpeční nejsou. Jsou to lidé, o kterých máte dojem, že nejsou moc jiní než já nebo ty a najednou se z nich stanou vrazy. Tento bojovat proti těmto jevům, pokusit se eh, tyto eh, do, lidi dostat eh, ven, vyfiltrovat, to považuji za důležité. Musíme rozbít sítě, které vedou k radikalizaci a zničit je. Myslím si, že je zcela podstatné, aby tato radikalizace a možnost přijímat další extremisticky založené lidi a zneužívat je pro vlastní účely, jde o to, abychom zničili tyto sítě všemi možnosti, které nám právní stát skýtá. Děkuji. A jménem SD e, paní Fajon, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Teroristické útoky Eh, otřásly eh, v tomto roce Evropou a mm, musíme samozřejmě odsoudit. Musíme se bránit proti násilí a eh, nenávisti a mm, to společně na základě hodnot, které jsou pro nás společné a to je rovnost, mm, tolerance, bratrství. Socialisté a demokraté zdůrazňují nejenom nutnost posílit bezpečnost, ale také sociální kořeny. A především je nutné se věnovat kořenům terorismu v třetích státech, protože jde o chudobu, o zvládání konfliktu. Je nesprávné říkat, že všechny teroristické eh, um, um, útoky mají um, náboženské pozadí. Teroristé a extremisté především staví tam, kde je nedůvěra, kde jsou stereotypy. Mm, eh, eh, není to boj mezi Západem a za islámem. Velkou, velký problém jsou Evropané, kteří odcházejí do Iráku a Sýrie a tam bojují. Musíme zlepšit naše vzdělávací programy, integrační programy musí tady být lepší porozumění mezi státy a náboženstvími. Systém PNR možná může být pro některé prostředkem, který nezbytně potřebujeme, ale nemůžeme zavádět opatření, která z každého pasažéra udělá potenciálního, potenciálního teroristu. Pokud se prosadí a rozšíří strach v Evropě, tak už teroristé vyhráli. Jsem přesvědčena o tom, milé kolegyně, kolegové, že naší zbraní v boji proti terorismu, radikalismu, a extremismu mm, je, musí být svoboda mínění, svoboda názoru, důstojnost člověka a bezpečnost musí v Evropě vyhrát nad strachem a nenávistí. Děkuji. Další poslanec, pan Tenok, jménem skupiny EKR, pan Charles Tenok má minutu a půl. Pane předsedo, mm, v Kuwaitu továrna ve Francii a také pláž v Tunisku. Mm, asi málo propojuje tato tři vzdálená místa, ale když se podíváme na zničující útoky z 24. června, tak vždycky budou takto propojeny. Všichni pachatele těchto teroristických útoků byli nějakým způsobem propojeni přes ISIS, svou jedovatou hroznou mm, ideologií. Ta, byla to, to je to skupina, která se stává noční můrou i na Blízkém východě. Ve stejný týden, měsíc po eh, oslavách, ISIS provedlo jeden z nejhroznějších masakrů. Eh, přepadlo město a popravilo 250 eh, občanů. Mnozí z nich byli děti. Tyto útoky nám ukazují, že tím, že povolíme islámskému státu, aby zakořenil v Iráku a Syrii, tak tady vzniká nový magnet pro džihádský terorismus. Eh, už jsme si zvykli na to, že eh, rozumíme minulost teroristických eh, útoků a model Al-Kaidi, který byl založen na různých činech, ale teď ISIS zjevně přichází s brutálnějšími teritoriálním modelem smrti, kde teroristické útoky jsou zakořeněny v náboženské víře a v menšiny lidí a jsou to lidé, kteří, kteří útočí více proti těmto lidem než státům. Musíme udělat více v Evropské unii, abychom zajistili, že naše společnosti zůstanou ostražité a e, že budou moci e, zabránit radikalizaci těchto úskupení. Také musíme posílit domácí bezpečnostní opatření jako systém PNR pro letecký provoz a lepší sledování internetu těchto teroristických aktivit. Ale určitě musíme tento boj proti e, ISIS vážně, musí se vést všude, zvláště v Syrii, Iráku a Libii. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Pane Tenoku, souhlasíte s modrou kartou pana Jakovčiče? Ano, předsedo. Ano, pane předsedo. Máte slovo. Kvačňové plavé karty. Najmä, želim vám se Děkuji za to, že souhlasíte s modrou kartou. Chtěl bych se vás zeptat, jestli souhlasíte se mnou, že jedna ze zemí, Eh, která je eh, ve velmi eh, nebezpečné situaci, je Bosna Hercegovina, kde je mnoho muslimů, které, kteří jsou velmi často cílem eh, té teroristické propagandy, která se snaží o jejich nábor. Myslíte si, že by eh, Evropská unie měla eh, být obzvláště citlivá vlastně v určité situaci v vlastně Hercegovině a zareagovat na to? Děkuji za tuto otázku. Jako někdo, kdo má velký zájem o západní Balkán, jakožto zpravodaj pro Černou horu, jsem velmi pečlivě sledoval, co se tam děje, i jako stínový zpravodaj pro Bosnu Hercegovinu. Samozřejmě země západního Balkánu, tam jsou samozřejmě samozřejmě muslimské menšiny, zejména v Kosovu, eh, Albánii, Makedonii, Bosně, Hercegovině. Ano, ano, je tam vážný problém eh, s radikalizací a eh, tedy s džihadistickými terorismy. Je tam asi 700 eh, takových teroristů, kteří tam vlastně o tamtud byli předmětem náboru a bojují také pro ISIS. Takže bereme to velmi vážně a já si myslím, že musíme udělat vše proti tomu a musíme tomu zabránit. Mám, souhlasím s vámi. Thank you. Děkuji. A nyní za skupinu ALDE pan poslanec Fernando Mauro Barandiaran. Pane předsedo, po 26. červnu ehm, tu máme v, z útoku již více než 60 útoků. Byli naprosto masakrování na plážích Tuniska. Šíří se tu tedy tady ta vlna nenávisti a násilí a my se postupně učíme s něčím takovým zžít a nevím, jestli budeme ochotni něco takového jen tak přijímat. Myslím si, že je třeba se jasně vyjádřit proti uh, Země jako Tunisko si přejí začít demokratickou cestu a pak tam teroristé zase šíří nestabilitu. Jak řekla naše vysoká představitelka v této sněmovně ohledně severu Afriky, její stabilita je jednou z hlavních priorit Evropské unie. A my si uvědomujeme po těchto útosích, jakou potřebu má Evropská unie prostřednictvím všech dostupných nástrojů se zapojit do boje proti terorismu na severu Afriky a bez okolku pomohla zemím, jako je Alžírsko, Maroko či Tunisko. Já jsem si vyslechl celou řadu projevů v tomto smyslu i v průběhu poslední debaty, nicméně čeho jsme mezi tím dosáhli, jaké cíle jsme splnili, jaká ekonomická či finanční pomoc tam byla nabídnuta. Ona totiž není dostačující. Já apeluji na to, abychom se opravdu aktivně zapojili, ne, nešířili tu jenom pěkná slova. Měli bychom si jednou provždy uvědomit, že hranice naší bezpečnosti sahá až na sever Afriky a neměli bychom se dopustit, aby se tam objevil ještě jeden jediný další bod, kde dojde ke střetům. My eh, jsme nahoně vzdáleni od porážky islámského státu, proto bychom měli reformulovat politiku sousedství Evropské unie, spolupracovat, společně postupovat ve věci bezpečnosti našich hranic. Nemůžeme déle čekat, musíme opravdu do naší strategie zapojit ty země, které zoufale potřebují naši pomoc. Nicméně já se obávám, že jako vždy tento cíl splníme pozdě. Děkuji. A nyní za GUE NGL paní poslankyně Cornelia Ernst. Minute. Ja, vielen Dank. Děkuji. Eh, strašlivé události posledních dní nebo týdnů eh, jsou eh, opravdu velmi tísnivé. Já to tak také cítím, už jsme toho řekli opravdu mnoho, vedli jsme mnoho debat, ale ve skutečnosti se nic nezměnilo. Většinou ehm, reakce byla více kontroly, více eh, represe, ale přeci jen to nevedlo k záměru, závěrům nebo k výsledkům, které bychom si přáli. A já si kladu otázku, jak eh, v těch zemích, kde dochází k terorismu, jak zabránit té podpoře pro terorismus tak, aby se nedostávalo podpory, podpory eh, terorismu jak eh, tady vytvář, podstupovat demokraticky. Eh, pokud je o Irán, tak eh, tam jsme si také vždy kladli tu otázku, proč je ISIS tak úspěšný. Právě proto, že obyvatelstvo je podporuje. A já nikdy nezapomenu na to, jak biskup z Erbilu řekl, nepotřebujeme zbraně, potřebujeme podporu pro smíření se sunity mezi obyvateli ne eh, směrem k teroristům. Takže tady je potřeba zaměřit na toto. My tady diskutujeme o teroristech, proč mladí eh, lidé eh, vidí terorismus idealisticky ale tady jde také o soužití a o ty problémy v soužití. To přece je divné, když mladí lidé tam odjíždí a účastní se těchto činů. My si musíme položit otázku, kde jsou naše deficity, co můžeme udělat a tady nám eh, nepomůže, eh, když budeme pít eh, systém leteckých pasažérů a tak dále, takže proto bychom neměli plýtvat naši silou tímto směrem. Děkuji. Danke sehr. Děkuji jménem další skupiny pan Paul Natal má tři minuty. Pane předsedo, Vážený pane komisaři, mm, mm, mm, já jsem před Evropským parlamentem varoval, že další teroristické útoky nastanou a nebylo jisté, kdy, kde. A odpověď máme mnoho let později. Poprava, popravy ve v Grenoblu, masakr tisíce, stovek lidé, lidí v Tunisu před týdnem a pak bombardováním mešity v Kuwaitu. A co všechny tyto účinky měly společného, útoky měly společného? Eh, si to, eh, myslím si, že to je politicky naprosto eh, nesprávné, ale je, jednoduchým aktem je, že jednu věc měli společnou a sice byly učiněny jménem islámu. A slyším tady lidi mé vlastní zemi, kteří tvrdí opak a kteří říkají, že to nemá co dočinění s islámem, ale to není jenom směšné, je to naprosto nebezpečné. Tyto teroristé páchají tyto hrůznosti a Eh, to věnu islámu. Takže mm, eh, to dělá jen dojem, že tyto útoky nemají co s islámem. Je to směšné. Chtějí říct, že inkvizice nemá co dělat s katolickou církví. Je to to tež. Pokud skutečně eh, máme se postavit radikálnímu islamismu, tak musíme mít odvahu pojmenovat její příčiny, kořeny. A není to jenom chudoba a mm, nedostatečné vzdělání. Je to mm, špatná interpretace Koránu a nejenom je to extremismus v jedné části světa. My, se děla, jsme slepí k vůči homofobii a vůči ostatním různým činům, které pocházejí k extremismu, například z obchodování se zbraněmi a ropou. A toto se odehrává převážně ve státech Saudské Arábie a kolem Kataru musíme eh, jasně eh, zaujmout stanovisko na morální bázi, protože pokud tak neučiníme, tak se obávám, eh, že dojde ke střetu civilizací v určité fázi tohoto století. A tento střet to nebude se odehrávat na poušti v Dálném východě, ale může to se odehrávat v ulicích, v městech Evropy. Eh, my jsme politici dneška, dámy a pánové, a je naší povinností eh, eh, vytvořit lepší, stabilnější společnost pro naše potomky. A nejsou to společnosti, kde žena má jen poloviční hodnotu jako muž. Je to společnost, kde homosexuálové jsou pronásledováni, ale neměla by to být společnost, kde ti, kteří nevěří, jsou druhohodnotnými občany. Pokud nezaujmeme pevné stanovisko, tak historie se na nás bude dívat um, jako na generaci, eh, která um, to vzdala um, a která obětovala liberální demokracii eh, něčemu, co je temnější, co je méně tolerantnější a něco, co je naprosto neliberální. Tím, že budeme dávat eh, hlavy do písku, tak to není, dámy a pánové, obce. Musíme jednat, dlužíme to našim dětem. Děkuji. Uh, thank you. Um, uh, on behalf uh, e, uh, Děkuji. A nyní pan Mario Bortagésio. Děkuji, pane předsedo. Myslíte si skutečně vážně, že můžete bojovat s islámským terorismem touto směsí málo eh, koherentních opatření? Proč nehovoříme o spojení mezi nelegálním přestěhovalectvím a terorismem? A toto obchodování a převaděčství, to je také prostředek, jak financovat ISIS. Legitimizace Eh, islámu a také imámové v mešitách, to vše musíme zohlednit. Eh, fundamentalistické mešity by neměly být, eh, nebo musíme se na ně zaměřit. Tady to již, již to bylo dost všech těch slov. Já jsem hovořil s lidmi z Charlie Hebdo po atentátu tam nikdo nehovořil o islamofobii. Tady se to zmiňuje, ale to je chybný eh, masochistický antirasismus, to je to je tady ještě fundamentalističtější a my tím blokujeme náš imunní systém proti určitému viru a na našem kontinentu se šíří strach. Tady Nejde jen o mocné džihadistické organizace, ale agenda v našich zemích je určována strachem, vydíráním a všude vzniká dojem, jako kdyby měla být zavedena šaria. Děkuji, Borgesio. A slovo má pan Bruno Goln. Eh, děkuji. Eh, tady se hovoří o pokusu, nebo je tady pokus eh, zničit laický systém. Eh, já bych chtěl hovořit o Iráku, o Líbii a také o Sýrii. Tady, došlo eh, k, tady k tomu došlo různými nepřijatelnými eh, postupy, diplomatickou eh, manipulací a tím, že byl vytvořen určitý blokus a to vytvořilo velký, velkou nenávist vůči západu. A pak jsou tady určité agresivní aspekty náboženství, kde se mnozí donívají, že válka je legitimním prostředkem rozšíření své komunity, náboženské komunity a proti nevěřícím, jak jim říkají, jsou pro ně všechny prostředky dobré. Za třetí je tady masivní migrace z muslimských zemí, kde vlastně to vede k tomu, že sem eh, tady jsou mladí lidé nezakořejědí eh, a eh, ty jsou konfrontovaní se západní společností a s tedy materialismem a tak dále. A oni vlastně potom si idealizují svou minulou komunitu a evropští vůdci samozřejmě eh, nejsou teroristé, ale jsou to nevědomí komplicové toho, co se vlastně děje. Děkuji. A slovo má další řečník. Děkuji, pane předsedo Evropa a celý svět byli naprosto eh, zahlceni terorismem a teroristickými útoky již po nějaké dobu. My jsme v nedávné době si připomněli teroristické útoky v Londýně a před několika měsíci došlo k útoku na Charlie Hebdo, před několika týdny k střílení v Charlestonu, v kostele ve Spojených státech a pak před několika dny došlo k útokům ve Francii, v Tunisku, v Kuwaitu a před několika hodinami zaútočil Boko Haram v Nigerii a Al-Shabaab v Keni. Soustrast to jenom nestačí eh, k vyjádření. Potřebujeme opravdu zastavit zastavit terorismus tam, kde k němu dochází. 66 obětí za jeden jediný den v různých místech v Tunisku, v Kuwaitu, ve Francii. To opravdu představuje slabé místo v našem boji proti terorismu. Jak je vidět, tak ta maska teroru nezná žádné náboženství ani žádné hranice. Využívá náboženství pro své zrudné uh, činy. Útočníci v Tunisku jsou napojeni na islámský stát, ale, islámský stát, ale to je organizace, která vlastně není ani islámská, ani státní. Ten kult smrti eh, je tu zodpovědný eh, za jenom šíření eh, bezmyšlenkového násilí. My si přejeme podpořit oběti Tunisko, které bylo takovým Eh, jedním z důležitých aktérů arabského jara. Eh, v Libii, eh, Libie nadále zažívá chaos. Al-Shabaab a Boko Haram i nadále narušují klidný život v Somálsku a v Nigérii. Je zapotřebí, aby Evropská unie využila všechna opatření a zajistila bezpečnost svým občanům potřebujeme eh, legislativní texty ve věci boje proti terorismu. Je třeba vyřešit otázku PNR. Pane předsedo, terorismus nás nemůže porazit. Je třeba vyslat silné sdělení z této sněmovny, že nebudeme zastrašeni teroristy. Děkuji. Děkuji. Přijmete modrou kartu pana Lebretona. Ano? Pane Lebreton, prosím. Take a floor, please. Micro, please. Mikrofon. Děkuji, eh, vážený kolego, že jste přijal modrou kartu. Vy jste uváděl různé příklady, hovořil jste o atentátech v Tunisku, ve Francii a řekl jste, že by bylo potřeba postavit se proti terorismu nebo uzavřít dohodu proti terorismu, ale eh, s výjimkou toho zvláštního případu PNR nenavrhujete nic konkrétního a to mi vadí, protože já vůbec nevěřím v účinnost PNR, tedy tohoto systému kontroly pasažérů v boji proti terorismu. Já si myslím, že to je nepřiměřené řešení. Máte nějaká jiná konkrétní řešení, jak bojovat proti terorismu? Děkuji za váš dotaz. Myslím si, že ta opatření, která byla navržena ve věci PNR, nemohou být používány jako nástroj proti těm, kteří ohrožují naše bezpečnost a je tu celá řada dalších opatření, na kterých bychom se my tady v parlamentu mohli dohodnout. A také potřebujeme posílit koordina, pravomoc koordinátora boje proti terorismu v Evropě. Je třeba předat také více pravomoci Europolu, abychom mohli posílit spolupráci mezi policisty v našich zemích. Můžeme učinit mnohé, ale proto v rámci instituce se musíme dohodnout i v tomto případě. Děkuji vám. A nyní paní poslankyně Sylvie Guillaume na minutu 30. Eh, Tunisko, eh, Kuwait eh, a tak dále. Tam udeřila teroristická hrozba a došlo ke strašným masakrům. V tuto chvíli, která je hrozivá, se musíme poučit z teroristických činů, musíme zabránit psychóze, ať evropské, a je potřeba evropsky i mezinárodně bojovat proti tomu. Musíme se eh, spojit. Toto je komplexní otázka. Eh, jsou tady geopolitické, socioekonomické eh, i psychologické důvody. Je tedy potřeba k tomu přistupovat globálně. Tato krize je opravdu nebývalá a tady proto je potřeba mobilizovat různé nástroje na evropské úrovni. Je potřeba tady reagovat i na mediální nástroje a digitální nástroje terorismu, kterým se obrací na všechny komunity. A ano, jsou tady také finanční toky, které eh, umožňují terorismus. Tomu musíme zabránit. Musíme eh, zabránit existenci těchto eh, nástrojů tak, aby džihadisté nemohli cirkulovat v šengenském prostoru. Tady potřebujeme samozřejmě také prevenci radioko, radikalismu. Je tady nerovnost, marginalizace, sociální vyloučení, nerovné vzdělávání. To jsou všechny faktory, které mohou vést k radikalizaci komise jste velmi správně ve svém evropském programu v oblasti bezpečnosti na to upozornila. Vzdělávání, účast mladých na dialogu mezi náboženstvími a také sociální inkluze musí hrát důležitou eh, úlohu, abychom zabránili radikalizaci. Děkuji. Paní poslankyně. Pan Demesmeker. Jedna minuta. Děkuji. Děkuji. 26. Eh, června eh, přišlo zlo v Tunisku, Kuwaitu, v Nigerii. Cílem a obětmi teroristických útoků byli opět, opět nevinní lidé, ehm, věřící turisté na pláži, občané zjevně eh, se nehodili do světonázorového obrazu pachatelů, ale v žádném případě nesmíme si zvyknout na toto prolevání krve, nesmíme eh, se nechat otupit. Pro zemi, jako je Tunisko, eh, je tento teror dramatem. V této zemi před léty vznikly zárodky arabského jara. Ale jestliže budou odcházet z této země turisté, tak tato země ztratí velkou část svých příjmů. Pokrok je jediné, co je možné proti těm, kteří káží nenávist. Evropská unie tady může najít řešení. Musíme najít něco, jako je Marshallův plán, který eh, posílí naši, naše stanovisko eh, vůči těmto zemím. Alternativou by například eh, byla pak Libie v chaosu. To je něco, co pak už vůbec nezvládneme. Děkuji vám. A není paní poslankyně Natali. Prosím. Tváří v tvář teroristické hrozbě se musíme spojit, a to nejen slovy, ale nástroji a činy, abychom chránili své hodnoty, chránili občany a abychom eh, zabránili takovým aktům, které prožíváme a které zcela zmrazují naši společnost. Musíme tvrdě postupovat proti teroristům, protože jde o sílu naší demokracie. Předcházení radikalizaci, dohled nad sítěmi, které jsou používány teroristy pro jejich morbidní propagandu a především adresovanou mladým a boj proti obchodu se zbraněmi, to musí být eh, naše priorita. Já jsem velmi ráda, že v tomto smyslu promluvil i ministr zastupující zde radu, ale musíme také lépe vyměňovat informace. A častěji musíme především učinit povinnými tyto výměny. Musíme optimalizovat Europol a vytvořit skutečné evropské PMR, které se stane efektivním nástrojem. Musíme také stanovit, že výstrahy, které se budou týkat eh, označování osob, které jsou podezřelé z terorismu, budou také povinné. Jde o bezpečnost našich občanů a naši občané potom volají. Děkuji. Děkuji. Pan Majer, Prosím, eh, děkuji, pane předsedo. Je to skutečně otřesné, nemusíme se dívat ani tak daleko do minulosti. Je potřeba brát vážně rozvoj naší společnosti. Tunisko, Francie, zase Francie, Kuwait. Já jsem ze země, kde před třemi týdny také došlo k atentátu, tři mrtví, 40 zraněných a nebylo vůbec jasné, zda ten útok měli na svědomí radikální islamisté nebo ne. Když se ocitnete takto blízko jednomu z těchto atentátů, jste skutečně otřeseni. A otřeseni jste i tehdy, když míru milově léta voláte, vyvoláváte to, že, at, že islamismus ani v Evropě se nebude vyhýbat atentátům. Už léta varujeme před tím, že radikální islám je uprostřed naší společnosti. Čteme ale v médiích a od nezodpovědných politiků prohlášení, že to jsou jednotlivci. Ale upřímně řečeno, dámy a pánové, my máme co dočinění s armádou jednotlivců. A bohužel společně s každou vlnou uprchlíků přicházejí do Evropy další atentátníci. Přicházejí velice často přes Bulharsko. A já bych rád řekl, že příští bitva bude v Evropě. Přílivem uprchlíků dochází i k přílivu teroristů. Tím se tento problém stává jedním z největších, které budeme muset v příštích letech řešit. Děkuji vám. Pan Batten, prosím, dvě minuty. Měl jste mít slovo předtím, žádný problém, pane předsedo. Kolega Paul, no to, který před pár minutami hovořil, řekl řadu z toho, co jsem chtěl říct já, s čímž mohu naprosto souhlasit. Hrozba, e, které stojíme tváří v tvář na západě a nejenom na západě, je hrozbou fundamentalistického islámu. Teroristé a extremisté mají jedno společné čtou jednu knihu a ta kniha se jmenuje Korán a obsahuje výzvy jako um, zabijte bezvěrce, kdykoliv potkáte, zažehněte teror v srdcích nevěřících bezvěrců. A někteří to berou doslova. Slycháme také, že islám je náboženstvím míru a lásky, ale je to spíše eh, vzájemně si protiřečící myšmaš nesmyslu. Eh, a fundamentalisté si tam vyberou právě ty části, které se jim líbí, které vyhovují jejich krvežíznivosti, eh, a ne těch 72 panen v ráji západní liberální demokracie musí jasně dát najevo, že extremistický fundamentalistický islám v Evropě místo nemá. Denodenně se setkáváme s mírumilovnými, umírněnými muslimy. Oni nejsou problém, ale jejich ideologie ano a musíme se chránit proti extremismu. Sunzu říkal, že válku musíme vyhrát nejprve v mysli svých protivníků a pokud kontrolujeme slova, tak budeme také ovládat jejich reakce. Tato eh, náboženství vycházejí ze svých eh, zakladatelů křesťanství, následující Krista, buddhismus a podobně, ale najednou islám Allah, to už je konstrukt člověka. Ehm, vzpomeňme na to, čemu jsme říkali, jak jsme říkali tomuto eh, eh, náboženství dříve, kult Mohameda, mohamedánství. Eh, a právě tito lidé přijímají kult smrti. Řekněme jasně, že tuto ideologii nepřijímáme a přijměme praktická opatření proti extremismu. Chraňme ty muslimy, kteří chtějí žít umírněně v Evropě, pokud chtějí a praktikovat aplikovat právo šaria, ať se odstěhují. Děkuji. Jo. Děkuji. Tata. A teď paní poslankyně Tereza Jiménez Beseril Barížo na minutu a půl. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci, aby má první slova byla směřována k obětem, jimž věnuji veškerou svou práci zde. V tomto parlamentu spousta lidí hovoří o terorismu pouze v případě, kdy dojde k nějakému atentátu a až ta vlna opadne, tak se na to zase zapomene. Bohužel, tato hrozba, která byla dlouho podceňována, se stala něčím tak vážným pro to, že naše společnost je teď terorizována a to je vítězství teroristů. Zabijí jednoho, aby nakazili strachem všechny a tím skoncovali s naší svobodou. Nesmíme přestat eh, cestovat do Tuniska nebo do Londýna, protože oni chtěli zasít do srdce Evropy strach. A pokud se jim to podaří, bude to znamenat jejich vítězství. Proto jsem velmi ráda, že lucemburské předsednictví považuje boj proti terorismu za prioritu. Byla bych ráda, kdyby na bezpečnostní agendu byly zařazeny lepší obrané mechanismy, protože to je nejlepší způsob, jak bojovat proti těm, kteří chtějí ohrozit naše základní právo, právo na život. A chci vyslat jasný signál směrem k teroristům. Naše společnost je založena na letech společných hodnot a my se někdy neskloníme před vašimi pistolemi a noži. Já hájím památku obětí, protože tím hájíme také důstojnost všech Evropanů a nikdy, nikdy vám nedáme naši svobodu. A připomínám mnohým poslancům, že ta svoboda není ohrožena bezpečností. Děkuji. Děkuji. Přijímáte modrou kartu od Diany Doc? Ano? Sorry? Please. Prosím. Děkuji. Mohu poděkovat kolegyni za její slova a zvláště za její práci s oběťmi terorismu. Souhlasí se mnou v tom, že se musíme zastat obětí terorismu a zajistit, aby zvláště tento parlament a všechny národní parlamenty jasně rozlišovaly v legislativním rámci mezi těmi, kteří mm, páchají tak akty terorismu a jejich oběťmi, které jsou nevinné. Por supuesto. Eh, Samozřejmě. Děkuji za vaši otázku. Ano, myslím si, že už je na čase, abychom přijali legislativu usnesení o právech eh, obětí terorismu. Člověk, eh, který dostane takovýto výstřel ze zadu, už nikdy nebude stejný. Takže takto vnímáme nejen islámský terorismus, ale i terorismus ze strany ETA chybí zde zatím jasnost, jasnost myšlenek a my třeba máme jasno, ale mnozí ne, takže proto to musíme vyjasnit. Musíme mít legislativu, protože oběti terorismu jsou zástupci celé naší společnosti. Děkuji. Děkuji. Teď má slovo pan Josef Weidenholzer na jednu minutu, prosím. Bohužel se množí eh, ty příležitosti, kdy vzpomínáme na nevinné oběti teroristických útoků a to je hrozné. Obávám se, že ani toto nebude naposledy. Obávám se, že se tyto věci budou neustále vracet a můžeme všichni jen doufat, že intervaly mezi těmito událostmi budeme prodlužovat. Nepřítel, teror je hrozný nepřítel. Eh, svobody na naši svobodu, na svobodu jednotlivců, svobodu vyznání, svobodu názoru, na to, jak vedeme náš život. Musíme s tímto nepřítelem bojovat všemi dostupnými prostředky, chytrostí, rozhodností a proaktivně. Musíme provádět deradikalizaci, musíme vysoušet ten biotop, kde bují terorismus. Musíme najít důvod pro to, proč se lidé dostávají do pasti terorismu a v tomto boji musíme zvítězit. Děkuji vám. Pan Timothy Kirkhope má slovo na jednu minutu. Díky, pane předsedo. Souhlasím s tím, co bylo řečeno o těch různých útocích v Tunisku. Ukazuje nám to, jak zranitelní lidé jsou po celém světě vůči nepříteli, který je, se zaměřuje pouze na eh, destrukci. Útoky ve Velké Británii, Francii, Tunisku a jinde nám ukazují, jak jsme zranitelní. Je jasné, že EU nemůže fungovat ve váku. Toto je hrozba, která jde nad rámec našich hranic. Je naprosto zásadní, abychom spolu v Evropě spolupracovali, ale je také zásadní, abychom spolupracovali se třetími státami, státy, abychom zajistili lidem bezpečnost. A samozřejmě potřebujeme také efektivní strategii proti radikalizaci a strategii pro výměnu informací. Tunisko, jako všechny ostatní země v Evropě, nemůže na tuto hrozbu reagovat samo o sobě, potřebuje naši pomoc. Potřebujeme globální jednotnou strategii pro boj s terorismem a pro boj s ISIS. Děkuji vám. A nyní paní poslankyně Majte. Děkuji. Boj proti terorismu je bohužel věc, kterou se bude vyznačovat začátek 21. 21. století. Musíme proti tomu efektivně bojovat. Ty koncepty jsou tak důležité, jako například soudní a policejní boj. Nemáme v globalizovaném světě bezpečné hranice a budeme se muset na celé planetě zapojit do toho, že budeme hájit všechny občany, kteří budou chtít svobodní. A proto je důležité, abychom v tom měli už teď jasno. Pane komisaři, společnost vyžaduje odvážné lídry a potřebujeme také bezpečnostní agendu, ale kromě toho musíme také konsolidovat demokracie mimo Evropu. Současná situace geostrategická, spojenectví s představiteli, kteří nejsou vždycky demokratičtí, to velmi z krátkodobého hlediska přestane být efektivní. Takže ta vaše práce má veškerou naši podporu, protože je životně důležitá. Gracias. Děkuji. A nyní paní poslankyně Barbara Matera. Děkuji, pane předsedo. Náš nepřítel ten je neidentifikovatelný, je nepředvídatelný, nemá tvář, nemá jasné místo, kde sídlí. Promítá se do časoprostoru. Napadl pláže, naše ulice, naše továrny, rozsívá úzkost, nehájí svou rodinu, svou zemi, ale koncept, podle něhož náboženství ovládá lidský život a nevěrní musí být potrestáni stanovit, do jaké míry ty francouzské a tuniské a kuvajské a somálské útoky byly koordinovány, to podle mě není důležité. Hrozby se teď šíří a v této chvíli je důležité spojit naše energii a věnovat se konkrétním a naléhavým iniciativám. Není to jednoduché, já jsem si toho vědoma. Ale mám pocit, že když se hovoří o zavádění kroků, které budou bojovat proti teroristické strategii, tak se zaplétáme do politických diskuzí, které nikam nevedou. A s bojem proti radikalizaci a propagandě a také strategiím financování terorismu musíme o tom všem mnohem častěji hovořit a všichni společně musí najít eh, konkrétní řešení. A končíme. Eh, slovy Adolfa Pereze, laureáta Nobelovy ceny, který říkal, že jediná naděje, jak porazit terorismus, spočívá v tom, že budeme dodržovat demokratická pravidla, více demokracie a svobody pro tyto země. Grazie. Děkuji. A nyní pan poslanec Daniele Viotti. Dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie vzniká a vytváří se proto, aby byla mírovou silou a aby se stavila proti terorismu, nenávisti, ničení ve svých hranicích i za svými hranicemi. Výzvy jimž čelíme, čelíme ohrožují naši soudržnost a to je také chyba voleb členských států, rozhodnutí členských států ve vztazích ke třetím zemím i v zahraniční politice. My musíme zahájit společnou akci, společné jednání celé Evropské unie. Musíme optimalizovat naše výdaje na bezpečnost, abychom zlepšili výměnu informací a spolupráci. Musíme zavádět politiky pro sociální začlenování a konečně musíme bojovat proti nenávisti. Nenávist je příčinou těch dramat, které se odehrály v posledních týdnech ve Francii, v Tunisku, v Kuwaitu a v Nigeru. Evropská unie se musí vymanit z té logiky, kde bude dohlížet a trestat Máme před sebou úkol. Musíme respektovat především základní svobody žen a mužů ze zemí mimo Evropskou unii a také musí být jasno, že bezpečnost nemůže být důvodem pro zrušení demokracie. A proto si myslím, že je důležité požádat tento parlament, aby podpořil co nejaktivněji komisařku Mogherini, vysokou představitelku Mogherini a především tu lajskou část její práce, protože to si myslím, že může být nejlepší způsob, jak bojovat proti terorismu. Děkuji, pane Vioty. A teď prosím má slovo pan poslanec Miroslav Pětrovský na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Poslední dobou eh, pozorujeme teroristické útoky, které jsou bestiálně a organizovaně prováděny. Představitel islamského státu, který se přihlásil k těmto útokům, řekl, že Al-Qaida byla příliš měkká a pacifistická. Bez pardonu vraždí hlavně křesťany, ale také náhodné turisty, jako v Tunisku, kde zahynulo téměř 40 osob a také ve Francii i v jiných oblastech, kde dokonce se obětem sekají hlavy. Bojovníci islámského státu ukazují svou sílu a vůči jejich rozhodnosti Evropská unie bezradná. Je to bohužel důsledek eh, předcházející unijní politiky, která místo toho, aby posilovala Spojené státy v boji proti terorismu, tak tento boj oslabovala, protože vytvářela různé vyšetřovací komise, kuriozní i zde v Evropském parlamentu, kde se zastíraly mechanismy boje s terorismem. A tím se roztočila hloupá spirála vytváření nějakých eh, zvláštních služeb, které by měly bojovat bojovat proti terorismu a kromě toho se zde trošičku zapomínalo na lidská práva. A změna této chybné politiky to bude první krok k tomu, abychom mohli bojovat proti terorismu pro dobro a bezpečnost občanů Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Viktor Bostináru. Teď má slovo pan Viktor Boštináru. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, díky za snahu mluvit rumunsky, velice mě to hromilo.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 Důležité je si uvědomit, jaké metody používají, jak rekrutují eh, své stoupence. Eh, zásada všech teroristů je potlačit demokratické hodnoty, pra, lidská práva, struktury ve společnosti. Teroristická činnost v tomto kontextu představuje hrozbu, společnou horizontální přeshraniční hrozbu, pro nás všechny na počátku roku 2015. Eh, od počátku roku tedy proběhlo 138 eh, takových útoků teroristických a eh, ta, za nimi stály nejenom známé organizace jako ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab a další a, a různé talibánské teroristické skupiny, ale objevily se také nové teroristické organizace, které jsou nezávislé, ať už je to v Egyptě, Libii, Nigérii, Mali, Keni, Sýrii na Mali a dalších místech, a to nejenom na turistických, eh, o, o, turistických oblastech, kde samozřejmě eh, se snižuje atraktivita těchto míst pro turistický ruch, ale zároveň to především destabilizuje zmíněné státy a ohrožuje to důvěru eh, obyvatelstva v mezinárodní společenství. Teroristická hrozba nekončí na hranicích EU, jak ukazují útoky ve Francii a Rakousku z poslední doby. Eh, to je hrozba, která je pro nás také tvrdou realitou. V tomto kontextu chci podtrhnout, že potřebujeme, aby státy své kroky proti této hrozbě lépe koordinovaly aby zavedli komplexní a strategický boj proti terorismu aby toto bylo zapracováno do bezpečnostní strategie Evropské unie. A jak už se o tom tady hovořilo, hovořilo se o tom také na zasedání rady v červnu. E, proto si myslím, že paní vysoká představitelka by měla připravit to globální strategii proti terorismu. Děkuji. Deputy Afsal one and a half minute. Děkuji, pana Afsal minuta a půl. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bezpečnost v Evropě a širší um, prostoru uh, je ohrožována ze dne na den. Uh, teroristické útoky z poslední doby si žádají plnou pozornost. Teroristé nemají slitování, nerozlišují jsou to moderní bandité, kteří zabíjejí muslimy i nemuslimy bez rozdílu. V posledních týdnech zabili turisty v Tunisku a egyptské vojáky v Sana, eh, pak eh, cestující v Karáči, eh, poutníky v Kuwaitu a také setnuli hlavu ve Francii. Statistika těchto e, útoků ukazuje, že globálně tento terorismus nekončí. Máme ale také dobré zprávy. Islamský svět se stále pevněji staví proti extremismu, který falešně e, odkazuje na islám. EU by měla vyvíjet úsilí ve spolupráci s vládami partnerských států a aby hledala řešení. Ale takové dlouhodobé řešení si žádá eh, odhalení příčin těchto jevů, zajistit mír na eh, středním východě. To je zásadní válka proti extremismu se vede tady v Evropě. Výzkum veřejného mínění ukazuje, že 46% Britů se domnívá, že eh, muslimové nezdílejí britské hodnoty. To je zdrcující, nejenom, že to není pravda, ale také to posiluje eh, extremistickou retoriku. Musíme se v EU maximálně snažit bojovat proti další radikalizaci našich občanů. Musíme pracovat v jednotlivých komunitách, v místních společenstvích eh, a pracovat s jejich identitou eh, muslimskou nebo křesťanskou a, a zajišťovat, abychom také plnili otázky sociální spravedlnosti. Děkuji. Děkuji. Pane Káne, přijímáte modrou kartu od pana Karského? Pan Karský, prosím. Prosíme o mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku, která souvisí s sílící imigrací osob z jihu Středomoří směrem do Evropy. Nemyslíte si, že bychom měli omezit tuto imigraci? Tím by také klesla teroristická hrozba, aby se nedostávala do Evropy s těmito lidmi. Já si myslím, že nejvě- nejlepší odpověď není právě toto. Naopak se musíme zaměřit na příčiny eh, těchto jevů. Proč tolik lidí, kteří má vlastní, vlastní domov, vlastní společnost, je nuceno odejít? Eh, měli bychom se snažit o větší stabilitu a rovnoprávnost eh, ve světě. Jedině tak se dostaneme k řešení problému, který před námi stojí. Neměli bychom se snažit útočit na uprchlíky. Pane Kán, přijímáte další modrou kartu od paní Winberg? Ano. Prosím, máte slovo. Děkuji my si uvědomujeme, že všichni musí něco udělat. Činy jsou potřeba, ale jaké konkrétní návrhy můžete nabídnout proti útokům, ke kterým došlo i u nás ve Švédsku, když cizí bojovníci eh, takto útočí a nesnaží se reintegrovat do společnosti. Proč tyto lidi nechcete postihovat? Eh, proč eh, eh, jim nezabránit, aby se opět vrátili do Evropy? Prosíme o odpověď. Odpověď je jasná ti, kteří páchají zločiny, za to musí být náležitě potrestáni, ale ti, kteří jsou nevinní, trestáni být nemají. Mají, musíme tedy zajistit eh, jasnou politiku, aby ti, kteří se provinili, nemohli zločiny páchat dál, ale současně musíme zajistit, aby pilně pracující lidé měli příležitost dále pracovat a uplatnit se v té nové společnosti. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Evropa eh, bohužel v nedávné době zažívá vlnu teroristických útoků. Desítky lidí přišly o život a teroristé jednající jménem islámského kalifátu chodí klidně po ulicích. Musíme vypracovat efektivní reakci, Jinak dojde k proliferaci takovýchto případů v budoucnu. Zlatý úsvit zaujal jednoznačný postoj k terorismu. Je potřeba vypracovat robustní reakci na tyto barbarské činy. Můžeme hovořit o zlosti a svým způsobem také o bolesti. Můj syn Jorgos Fondulis a e, jeho kamarád Eh, zažili útok levicových teroristů, kteří vtrhli do jeho kanceláře a zabili jej. Je potřeba takovéto případy pamatovat a je potřeba zavést Evropský den proti terorismu. Doufám, že i parlament bude takto citlivý vůči teroristickým útoku bez ohledu na to, odkud přicházejí. Není možné být i selektivní. Co se týká mého syna a jeho případu, Eh, tam byly v pozadí politické machinace, které zastavily politickou akci. Jsme lepší než teroristé. Já se za nic schovávat nechci. Děkuji vám. Děkuji. Teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Jako první má slovo Kinga Gönč. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je naší odpovědností chránit životy a důstojnost lidí po celém světě. Útoky, které jsme viděli, jsou strašlivé v jejich realitě i v jejich symbolice. Ukazují, že se můžeme kdykoliv a kdekoliv stát obětmi těchto útoků. Pro takové útoky neexistuje vysvětlení a je potřeba jim zabraňovat. Je potřeba spolupracovat, nacházet partnery v Evropě a ve světě, jak říkal pan komisař. Je potřeba sezbírat si všechny nástroje, které máme a bude potřeba učeným způsobem školit také pracovníky činné v trestním stíhání. Bude potřeba zabraňovat radikalizaci mladých lidí, kteří vyrůstají v naší společnosti a Eh, bude potřeba pamatovat i na nevinné oběti, které jsou persekuovány za své přesvědčení. Je potřeba pamatovat na všechny ty křesťany, často ženy a děti, kteří trpí krutostí ISIS. Kromě ztrát na lidských životech musíme hovořit také o tisíce let starých památkách, které jsou svévolně ničeny tím prohrává celé lidstvo takovýmto ničením. Děkuji. Děkuji. Eh, Klaudian Fronzulika má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vzhledem k teroristickým útokům svět a Evropa čelí velmi vážnému nebezpečí. Jsem pevně přesvědčen, že s touto globální hrozbou je potřeba bojovat globálně. Na evropské úrovni musíme podniknout veškerá možná opatření, abychom zajistili bezpečnost našich občanů a musíme hrát podpůrnou, abychom mohli na tuto hrozbu náležitě reagovat. Terorismus podkopává samotné základy naší společnosti a náš způsob života. Je to přímý útok na základní hodnoty Evropské unie, na demokracii, právní stát, respektování základních práv občanů a jednotu v rozmanitosti. Je to také hrozba pro bezpečnost, mír, stabilitu a prosperitu, kterou se snaží zajistit evropská integrace. Jsem přesvědčen, že prevence a boj s terorismem musí zajistit eh, bezpečí, lidská práva, vymáhání práva. To jsou všechno věci, které jdou ruku v ruce. A je potřeba proti terorismu bojovat celosvětově, hlavně proti důvodům pro vznik terorismu. Děkuji vám mnohokrát. Paní Tomašič má slovo. Hvala lijepa. Teroristički napadi koji su 26. lipnja izvedeni u Francuskoj, Tunisu i Kuvajtu jasan su znak da je neko vanjska prijetnja... Děkuji vám mnohokrát. Teroristické útoky provedeny ve Francii a Tunisku jsou jasným signálem, že eh, ohrožení jsme už i interně v Evropě. Útočníci jsou velmi efektivní v nalézání a využívání našich slabin. Je potřeba bojovat proti islamistům, kteří se dostávají do Evropy, ale je potřeba bojovat i proti těm, kteří eh, takto tyto činy páchají, protože byli vychováni v nenávisti. Dnes Evropa své křesťanské hodnoty proklamuje jen eh, velmi omezeně, jako by se za ně stydila což je přesně účel těch, kteří proti nám bojují. Je potřeba přestat touto zdrženlivostí podporovat extremismus. Je potřeba, abychom stíhali ty, kteří se združují, aby ostatním škodili. Je potřeba odebrat jim práva. Je potřeba reagovat na ně co nejednotněji. Děkuji. Další řečník, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Za evropskými hranicemi arabský svět čelí konfliktům. Celé země mizejí od Sýrie přes Libii. My všichni jsme oběťmi terorismu, všichni jsme cíli, terči, ať už jsme muslimové, křesťané nebo kdokoliv. Je to největší hrozba pro naši bezpečnost. Musíme mobilizovat veškeré své zdroje, abychom obnovili stabilitu všude ve světě. Musíme čelit výzvám, s nimiž jsme konfrontováni. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom bojovali proti terorismu, ale nesmíme se izolovat. Naopak, musíme se snažit prosadit eh, více demokracie, abychom měli lepší mnohokulturní společnost. Děkuji a jako poslední pan Castaldo, máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Nedávné tragické teroristické útoky, k nímž došlo v různých světových zemích, nás musí vést k dalším úvahám. Téměř na každé plenárce hovoříme o terorismu. Cesty, jimiž se můžeme ubírat, eh, jsou vždycky dvě. Na jedné straně bychom eh, se mohli řídit iluzí, že bychom se mohli uzavřít sami do sebe a říkat si, že prostě tím eh, můžeme zajistit naši bezpečnost. Může být takovýto postup určitě bezpečný, ale myslím si, že to je jako ten chlapec, který se snažil vylít moře škeblí mohli bychom třeba podporovat autoritár, autoritářské režimy a doufat, že arabský svět si ty věci vyřeší sám, ale to bychom, za to bychom zaplatili časem. A nebo k tomu můžeme přistoupit čelem umírněný islám ve světě, v islámské světě i u nás se musí stát naším hlavním spojencem. A to je jediný způsob, jak skutečně izolovat terorismus. A to můžeme udělat pouze tím, že se budeme účastnit politického života. Musíme pomáhat těmto vládám, aby bojovali proti kapsám chudoby, protože to je ta líheň, kde právě loví teroristé. Děkuji. Děkuji všem. Teď za komisi má slovo pan Avramopoulos. Vážení poslanci, na úvod vám chci všem poděkovat za příležitost reagovat na útoky z poslední doby a představit naši odpověď na hrozbu terorismu. Je to zásadní otázka a bohužel i nadále zůstává zásadní otázkou pro naše občany. A jsem vám velmi vděčný, že jste toto téma zařadili na pořad jednání tohoto plenárního zasedání. Za posledních šest měsíců se komise snažila předložit a implementovat soubor konkrétních kroků proti této hrozbě. Musíme propojit své síly, abychom zajistili, že bude probíhat eh, rychlá a trvalá implementace těchto návrhů, a to v duchu právního státu a respektování základních práv. Eh, beru na vědomí vaše připomínky. Někteří zmiňujete západní Balkán. Dovolím si vás ujistit, že i v záležitosti bezpečnosti představuje západní Balkán klíčového partnera. Stabilita v tom regionu má zásadní význam. Realizujeme cílené kroky na západním Balkáně s partnery proti radikalizaci, spolupracujeme s Europolem. Řada z vás se také zcela přirozeně zaměřovala na Tunisko. Během svého úvodu jsem se o Tunisku zvlášť zmínil, protože je to náš partner a zaslouží si naši plnou podporu. A v rámci eh, přehodnocení evropské politiky sousedství budeme vytvářet a i nadále vytváříme cílenou politiku spolupráce s Tuniskem. To je úkol, na kterém pracujeme. Spolu s paní Mogherini, s komisařem Hanem a také jsme již eh, začali zaznamenávat první výsledky těchto kroků a jsem přesvědčen, že se o tom bude hovořit ještě v nadcházejících rozpravách. Chci ještě jednou zdůraznit, že jsem plně zavázán ke spolupráci s Evropským parlamentem a samozřejmě s radou v této problematice. Spolehám na vaši podporu. Děkuji. Děkuji. A nyní za radu pan Schmidt. Dámy a pánové, já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že je to neodkladná záležitost. Musíme zintenzivnit spolupráci v různých oblastech a přijmout nezbytná opatření, ať už represivní nebo preventivní je nezbytné k celé věci přistupovat koordinovaně a systematicky. Chci také zdůraznit, že se nesmíme uchýlit ke stigmatizaci, exkluzi eh, a k nějaké xenofobii nebo islamofobii, eh, protože eh, to bychom se jenom přidali do hry teroristů. Musíme podporovat třetí země, s kterými spolupracujeme v boji proti terorismu a společně vytvářet koordinované plány akcí. A jak právě řekl pan komisař, s nimi také musíme vést diskusy v oblasti politiky sousedství a také se zeměmi jako Tunisko, které jsou zvláště ohrožené, ty musíme eh, zvláště podpořit práce oddělení, kteří eh, eh, sledují vývoj na internetu a využívají těchto informací. To jsou záležitosti, které musíme dále rozvíjet a dovolím si ještě zmínit dva poslední aspekty, abychom dosáhli schody eh, o směrnici PNR. To je, něco, to je plán našeho předsednictví ehm, naše předsednictví se bude této citlivé a důležité otázce pilně věnovat ve spolupráci s parlamentem a spoleháme na vaši aktivní podporu. To Děkuji. Další bod na pořadu jednání místo předsedkyně komise